<clears throat> Dobré odpoledne, milí kolegové. Dnes eh, nás čeká významné setkání s panem senátorem Johnem Hogem, který je předsedou eh, australského senátu a který nám eh, poreferuje nebo vyjádří se ke vztahu mezi EU a Austrálií. Jak víme, zde i eh, máme eh, výbor pro zahraniční obchod, eh, máme zde místo předsedu tohoto výboru a přítomnost tohoto výboru ukazuje, jak hospodářské vztahy s Austrálií jsou pro nás důležité. Důležité i přes tu velkou vzdálenost přes oceán. A nejenom hospodářské vztahy nás spojují s Austrálií, ale také i Eh, společné hodnoty a politický systém a společná vize světa. Máme různá témata, eh, na kterých pracujeme. Já ocituji některá ta témata stručně, jako je boj proti terorismu, otázky bezpečnosti a obrany, o, o spolupráce v multilaterálních instancích a potom zásadní otázka, což je změna klimatu. Všichni jsme si vědomi toho, pane předsedo, jakou strategickou roli hraje Austrálie eh, na, ve východní Asii. Je to role, mm, která znamená, že vaše země eh, eh, je velice zajímavým subjektem, kterého se dotýká celý vývoj v dané oblasti a budeme rádi, když se nám podělíte o tyto vaše představy a perspektivy a určitě i řada kolegů se na vás obrátí potom. Než uvedu téma, eh, tak dovolte, abych dal slovo místo předsedovi Stardimu, aby eh, vás také pozdravil. Prosím, pane předsedo. Uh, you, uh, Děkuji, pane předsedo. Eh, vítejte, pane senátore zde v Evropském parlamentu. Doufám, že eh, se vaše návštěva zatím vydařila. Eh, já jsem byl eh, předsedou delegace pro vztahy s, Australi- s Austrálií a Novým Zélandem poměrně dlouho, ale od té doby se situace dramaticky proměnila. Evropský parlament nyní díky vstupu v platnost Lisabonské smlouvy má výrazné pravomoci v oblasti vyjednávání a dokončování dohod, mezinárodních dohod a prakticky veškeré, v přijímání prakticky veškeré legislativy pro Evropskou unii. Jde o takzvaný postup spolurozhodování. Takže vítejte u nás v této nové konstelaci, v této nové situaci někteří z nás, kdo se zajímá o mezinárodní obchod, jistě bude zajímat, bude mne zajímat váš pohled na eh, vyjádření eh, pana komisaře z tohoto týdne, pokud jde o kolo Zauha. Mnoho z nás bylo zklamáno, samozřejmě já eh, jsem přesvědčen o platnosti multilaterálních a vhodnosti multilaterálních spíše než bilaterálních dohod a my doufáme, že není po těchto potom posledním, posledním kole jednání budeme schopni pomoci zemím, které naši pomoc potřebují, ale vypadá to, že to rozhodnutí už bylo přijato. Máte nějakou záložní strategii? E, to je důležitá věc. Zajímal by mne váš pohled na toto e, po té, co jednání zdá patrně skutečně uvízla na mrtvém bodě mnoho zemí EU eh, e hodně obchoduje s Austrálií, zejména například Spojené království. Já jsem eh, před pár lety, když jsme eh, vstupovali, vstupovali do EU, tak jsem se účastnil také řešení obchodních dohod se zeměmi Commonwealthu, mezi něž Austrálie patří a bude mne zajímat váš pohled na bilaterální dohody. Jak vnímáte problematiku obchodních jednání s EU? Zda vnímáte existence nějakých nástrojů Eh, obraných v oblasti obchodu protekcionistických, eh, jaké to eh, potom pro vás má dopady a vůbec jak vnímáte otázky související s těmito obranými taktikami v obchodní oblasti. Děkuji za slovo, pane předsedo, a budu se těšit na reakci pana senátora Hoga. Tak prosím, pane senátore, s velkým zájmem si vás vyslechneme. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za vřelé přivítání ve výboru. A dovolte, abych řekl, že pro mě návštěva EU e, není, tato návštěva není první. Poprvé e, jsem sem přijel jakožto předseda Senátu již v loňském roce. E, setkal jsem se se členy delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem. Dovolte, abych hned na začátku jasně uvedl, že já zastupuji parlament jako takový, ne tedy výkonnou složku státní moci. Eh, já vždy jasně upozorňuji na toto rozlišení, tak aby eh, si lidé uvědomili, že já jsem tedy eh, předsedou jedné z komor parlamentu a v této funkci je mým úkolem zaručit, aby parlamentní vztahy byly posilovány. Aby se posilovaly parlamentní vztahy například mezi parlamentem. Někteří lidé eh, si mohou myslet, eh, že tak to rozlišuji poněkud lehkomyslně, ale není to pravda, protože určitě existují příležitosti pro rozvíjení vztahů mezi eh, ministry, mezi politickými lídry, které jsou zvláštní povahy. Ale je to právě na parlamentní úrovni, na úrovni zákonodárců, kde máme jedinečnou příležitost k výměně myšlenek, k výměně názorů. A tak můžeme a toto tedy může potom eh, na pomoci eh, našim rozpravám v našich jednotlivých parlamentech. Eh, teprve před pár Zrovna před pár týdny tady jsem eh, přivítal eh, v Austrálii delegaci, eh, bylo to o příležitosti 30. výročí vztahu mezi EU a Austrálií a 30. výročí existence příslušné delegace. Já si myslím, že je důležité si uvědomit, že význam těchto vztahů není o něco vzrostl díky Lisabonské smlouvě. Já jsem rád, že Lisabonská smlouva byla změna i ve vašem úvodním vystoupení. Eh, nyní si uvědomujeme o to více význam vztahu s EU a eh, myslím, že jsme také už EU naznačili určitou změnu postoje vlády tím, že eh, byl jmenován nový velvyslanec Brandon Nelson. To, doufám, představovalo pro vás jasný signál o posílení intenzity vztahů a našeho rostoucího přání spolupracovat dlouhodobě ku vzájemnému prospěchu. Samozřejmě sdílíme celou řadu hodnot, s tím souhlasím ale je toho, a tedy je toho více, co nás spojuje, než rozděluje. A je to právě v oblastech úzké spolupráce, ať již v oblasti klimatických změn či obrany, kterým se musíme věnovat. Ale zároveň existují příležitosti pro EU k úzké spolupráci s námi v oblasti vztahů se zeměmi jeho východní Asie. My samozřejmě eh, vnímáme Austrálii jakožto součást Asie a jsme dlouhodobým hráčem eh, v azijských eh, vztazích. Vypracovali jsme důležitý vztah s Čínou, šlo o dlouhodobé úsilí a dosáhlo to takového rozměru, že před téměř dvěma lety právě kvůli našim úzkým stykům s Čínou eh, a já osobně eh, dobře znám australského velvyslance v Číně a proto eh, jsem mohl zorganizovat delegaci australských politiků, kteří navštívili Tibet. Byl jsem prvním australským politickým lídrem z parlamentu, který dostal do Tibetu Eh, naši delegaci v uplynulých 20 letech. To nebylo bezvýznamné, vzhledem k tomu, že eh, Čína v Tibetu řešila složitou situaci v oblasti lidských práv cirka 8 měsíců, eh, cirka měsíc předtím. Takže já se domnívám, že skutečně máme co nabídnout ve svých vztazích s EU. Ale zároveň bych rád uvedl, že tento vztah nevnímáme pouze jako vztah eh, kolektivní. Rovněž si ceníme mnoha bilaterálních vztahů, které vznikly v průběhu času a samozřejmě tyto bilaterální vztahy budeme dále rozvíjet, eh, jak se ukázalo i v posledních dvou týdnech Navštívil jsem například Řecko, Švédsko a Dánsko a také Spojené království. Takže neusilujeme o posilování pouze jediné úrovně vztahu, to je vztahu s EU, ale také vnímáme individuální, tedy bilaterální vztahy s jednotlivými zeměmi jako důležité. Pokud jde o problematiku obchodu, to bych eh, za normálních okolností ponechal na našem ministrovi pro obchod, který eh, proto je daleko lépe kvalifikovan, ale eh, asi se tady mohu představit sebe jaksi v této roli a řeknu, že my jsme vždy vnímali kolo z Dauha jako úspěch a domníváme se, a musím říct, že toto je názor, eh, který je přitom napříč politickým spektrem, že pokud si máme zajistit budoucnost nejenom eh, v australském hospodářském prostoru, ale i celosvětově, pak otázka volného obchodu musí být řešena seriózně protože jinak eh, se zastaví reálný vývoj a budeme mít problém s globálním růstem. Vždy jsme stáli v popředí liberalizace obchodu a to dlouhodobě. Eh, naším preferovaným scénářem, alespoň eh, scénářem preferovaným mojí vládou, bylo vždy jednat na multilaterálních fórech spíše než bilaterálních. Nicméně, vzhledem k potížím eh, na multilaterálních fórech, jsme zároveň eh, eh, vyjednávali a vyjednali často úspěšně celou řadu bilaterálních obchodů o volném do obchodu, které, jak se domníváme, zlepšily naši hospodářskou situaci. Nyní čelíme složité situaci v důsledku globální finanční krize, stejně tak jako Evropa. Hodně jsme investovali do pobídek, do stimulačního balíčku, ale a zároveň e, díky tomuto balíčku jsme nejenom nezaznamenali recesi, ale dokonce, a domníváme se, že to je dáno právě naším přístupem k obchodu, se nám podařilo překonat tu nejhorší část globální finanční krize e, velmi dobře z hlediska našeho hospodářství. Australská ekonomika ehm, zažívá svého druhu rozkvět. A já jsem dnes překvapen tím, jak se posunuly naše obchodní vztahy, eh, jak ehm, vypadají směné kurzy vůči celé řadě měn světa. A samozřejmě to, potom. To znamená, že když se ženou někam vyjedeme, ona utrácíme peníze, tak eh, prostě je to pro nás leckde ve světě levnější. Ale teď trochu žertuji, ale myslím si, že to skutečně ukazuje, že došlo k výraznému zlepšení eh, v naší hospodářské situaci. Eh, zda bych si přál další liberalizaci obchodu? odpověď je prostá. Ano protože se domnívám a domníváme se, že to zaručí zaměstnanost, která je potřebná proto, abychom plnili své závazky v oblasti zaručení důstojnosti, úcty a sebehodnoty pro jednotlivce působící v rámci australského hospodářství. Samozřejmě, co potřebujeme vždy za takovýchto okolností, je možnost přechodu ze situace například v oblasti jednotlivých průmyslových odvětví, hospodářských odvětví, přechodu z určitého stavu hospodářských podmínek na nový stav, ve kterém se odstnete poté, co dosáhnete e, výsledku jednání, kýžených, výsledků výsledku jednání. Samozřejmě budeme muset řešit um, určitá témata. Jedno z témat, která vždy nastolujeme se jednoznačně v jakýchkoliv obchodních jednáních, je problematika zemědělských produktů. Víme, nakolik je to citlivá záležitost eh, na forech, jako je toto, ale samozřejmě je to velice důležitá věc a předmět často vážného znepokojení. Eh, tak tolik asi ode mne na úvod. Eh, raději Eh, se budu těšit na vaše dotazy, na které doufám eh, budu schopen odpovědět. A snad jenom ještě řeknu, že v našem parlamentu máme společný zahraniční výbor, ve kterém jsou zastoupeni jak poslanci, tak senátoři. A tento výbor se věnuje celé řadě otázek, mezi něž patří také oblast obrany, obchodu a zejména lidských práv. A v rámci příslušných jednání řešíme tedy jednotlivě právě tato témata. Já předpokládám, že i e, vy máte zájem o tyto, tyto oblasti a členové našeho výboru jsou vždy připraveni e, k výměně názoru s vámi. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. To bylo velice kompletní, i když stručné expoze. A tím můžeme zahájit rozpravu, pokud zde jsou kolegové, kteří by se chtěli vyjádřit nebo by měli otázky na vás, na pana předsedu Hoga, který řekl, že velice rád zodpoví pan Galer. Uh, thank you very much, chairman, and, uh, Děkuji, pane předsedo. A to je jenom voda. Žádné zemětřesení, jenom voda spadla. Děkuji. Vítejte na našem výboru. Já mám je na srdci jedno téma, o kterém jste nehovořil v úvodu, ale které před pár lety já jsem řešil jako eh, i eh, člen eh, společného parlamentního schromáždění. Pacifik je součástí tedy to je velice blízko a my si velice vážíme vždy vašeho úsilí stabilizovat tento region a víme ale, že tam jsou Fidži eh, a Salamonovy ostrovy, tedy zase v mm, roce 2005 eh, mm, eh, mm, a potom Papua Guinea, tedy největší ze z těchto států v tomto regionu, tedy z eh, oblasti velice problematické všechno. Já se ptám, jak vy vidíte stabilizaci mm, na Fidži nebo na Šalomovnových eh, ostrovech a eh, Papua Guinea, takže mm, jak tam vidíte, aby se situace vůbec uklidnila, protože to souvisí s vaší imigrační politikou určitě a my máme určité prostředky v našem rozvojovém fondu právě pro tyto země a jak vy vidíte, kde bychom mohli spolupracovat a kde bychom mohli využít co nejlépe tyto naše prostředky? Ano, pane předsedo. Vždycky jsme velice pešlivě sledovali, co se děje eh, za našimi zády u nás kolem a my máme na to zvláštní úřad, ministerstvo pro dobré vztahy s těmito zeměmi směrem na sever, severovýchod a především severozápad od nás. A pokud jde o Fidži, my jsme nechtěli tam sami ukládat nějaké řešení. To ne. My se snažíme spolupracovat se zeměmi jeho východního Pacifiku, abychom s nimi řešili eh, problémy způsobu harmoni- způsobem harmonickým a mírovým. Sami se nepovažujeme za nějakého lídra, který by tam eh, vedl, řídil nějaké operace. To ne. Úzce spolupracujeme s vládou Nového Zélandu a spolu s nimi se snažíme zajistit, aby vztahy v této oblasti byly opravdu dobré. Jsme navýšili pomoc, rozvojovou pomoc v regionu a především pomáháme s otázkami právního státu, řádné zprávy věcí veřejných, poskytování primárních služeb a v oblastech jako třeba AIDS, HIV snažíme se hrát svou roli tak, abychom tam zajistili stabilitu. A teď pokud jde o Papua, Papua Novou Gvineu, takže tam my máme velice dobré vztahy. Vím, že často mm, náš mm, hostitelský parlament eh, tedy Eh, přijímá delegace eh, třeba ze Šalamoulových ostrovů a eh, nebo Tonga, kde je teď přechodná vláda a kde se snaží o větší demokracii. Je to největší demokracie, než tam kdy byla. A 25. května, pokud se nemýlím, tak já navštívím Tong, Tongu a E, spolu s nimi budeme diskutovat o implementaci e, o, tedy rekonstrukci jejich ústavy, aby zavedla větší zodpovědnost vlády a já samozřejmě, ale tam nejedu jako někdo, kdo jim bude dávat lekce, co mají dělat, to ne. Oni se obrátili na náš parlament, byli u nás, e, pozorovali a mm, my chceme tedy, aby oni využili této příležitosti a jsme aktivní v tomto regionu, ale také jsme i aktivnější u dalších sousedů, a to je především Indonésie, poněvadž e, je to je jeden z největších států v regionu, který je hned za našimi dveřmi, takže my si nemůžeme dovolit s nimi nemít dobré vztahy. A mm, protože vy jste zmínil otázku nezákonné imigrace. Já vím, že v některých částech Evropy je to také problém. Pro nás je to také problém, ale ne v takovém rozsahu, v takovém objemu, ne. A většinou eh, je to přes eh, tyto země, eh, které jsou na severu, Papua Nová Kvinea, a přímo tedy to jde přes tyto země k nám na severozápad, proudí imigrace i přes Malajzii, potom Indonésii a potom přes eh, mm, velice tedy eh, nebezpečné úžiny. A víme, že to není v takovém objemu, jako to, co teď zažívají na Lampeduze či v Řecku, ale nicméně je to humanitární problém pro nás a způsobuje nám to určité potíže. Eh, poněvadž musíme nějakým způsobem zvládat ten eh, počet imigrantů, kteří přistanou na našem pobřeží. Takže to je asi vaše otázka. Všechno. Ano, pan předseda, nyní máme zde kolegu z výboru pro zahraniční obchod, pan Scholz, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji za informace. Ale rád bych se ještě vrátil ke dvěma aspektům. A týká se to již aspektu, který již náš místo předseda výboru pan Robert Sturdy, o kterých tedy již hovořil ve svém vystoupení. A tedy, jakým způsobem nahlížíte na reálnou perspektivu kola z Doha. Jakým způsobem to vidíte vy? Je to stále ještě reálným cílem pro Austrálii angažovat se v této věci a pokud ano, jakým způsobem se angažuje Austrálie v té současné, řekl bych, v tom současném, řekl bych, rozhodujícím kole? A jakým způsobem se chce angažovat v tom smyslu, aby došlo k ukončení kola jednání, k ukončení vyjednávání. Máte pocit, že partneři jsou ochotní a mám tím zejména na mysli právě rozvinuté průmyslové země. Máte pocit, že je tam ochota ze strany těchto zemí udělat něco společně pro ukončení kola z Doha? A další otázka, ta s tím trochu souvisí. A totiž hovoříme o multilaterální nebo i regionální obchodní spolupráci Evropské unie s regiony, dalšími regiony a to je také cílem Evropské unie zohledňovat veškeré ty regiony bilaterálně a nemít příliš mnoho promiňte, multilaterálně a nemít příliš mnoho bilaterálních smluv. Já bych přímo řekl, že zde máme momentálně situaci, kdy je taková jakási inflace bilaterálních dohod. Vy máte multilaterální interregionální dohodu se země ASEANu. Máte pocit, že vaše hospodářská spolupráce se zeměmi ASEANu je nějakým způsobem ohrožena tím způsobem, jak nyní probíhají separátní bilaterální vyjednávání ze strany Evropské unie s jednotlivými členskými zeměmi ASEANu? A další věc, eh, týká se to Gieny a Fidži, jsme o tom dnes hovořili. My v parlamentu jsme zhodnotili situaci na Fidži velice kriticky, když jsme tehdy hodnotili hospodářskou dohodu máte pocit, že uzavření naší dohody s Fidži nějakým způsobem ohroží naše společné snahy ve směru eh, vrátit se zpět k demokratickému vývoji na Fidži, nebo že se tím tyto snahy zpomalí? Děkuji. Prosím, pane předsedo. Abych zareagoval na poslední část vašeho dotazu nejprve. Myslím si, že asi mi nepřísluší vyjadřovat tady názor na to, zda eh, nebo respektive jaká bude situace na Fidži v důsledku eh, těch kroků. To bych eh, na to potřeboval opravdu nějakou hlubší kvalitní analýzu, hodnocení. Pokud je o váš druhý dotaz, já si myslím, že tady existuje Eh, příležitost eh, pro harmonické eh, uplatňování multilateralismu a bilateralismu. Nemusí nutně působit protichudně, ale nalézt ten soulad mezi nimi, to je, myslím, ten klíč. My jsme vždy prosazovali multilateralismus, jak jsem již zmiňoval, a jasně to uvádím za liberistickou vládu, protože ta druhá síla v našem eh, politickém eh, světě nenutně vnímá multilateralismus eh, podobně jako my, což ale neznamená, že by v něj nevěřili. To jsem jenom chtěl tady takto poznamenat. A prostě doufám, že obě tyto věci budou moci působit ve vzájemném souladu a to se také pokoušíme. Pokud jde o kolo z Dauha, k tomu bych jen uvedl, že my jsme byli velice aktivní v urugvajském kole a nejenom jsme aktivně vystupovali, ale ustavili jsme ustavili jsme takzvanou Cannes Group, která nakonec vlastně, eh, díky níž tady nakonec urugvajské kolo dospělo k nějakému závěru. Ale jak patrně víte, otázka obchodních vyjednávání nikdy není jednoduchá, protože lidé obecně a zcela správně se vždy snaží prosazovat své vlastní zájmy, a to i při vyjednávání bilaterálních eh, dohod o volném obchodu. Vždy tam jsou nějaké eh, problémové části a některé z nich eh, zůstanou nedořešeny až do samotného konce jednání. My bychom se rádi domnívali, že kolo z Dauha eh, neuvízlo na mrtvém botě a že multilateralismus eh, nakonec převáží. Eh, protože si nemyslíme, že je možné jednoduše řešit ekonomickou budoucnost světa na bilaterálním základě. Je nutné do toho promítnout univerzální princip pokud chceme dosahovat hospodářských výsledků pro všechny, pro všechny národy, tak aby to neškodilo žádné konkrétní ekonomice. A v tom je právě ta potíž. Je tedy třeba vše vždy vyvažovat. A je pravda, že někdy je to opravdu velmi těžké ale co musíme někdy zkousnout eh, v zájmu dobrého výsledku pro všechny. Eh, kdybych měl nějaké zázračné řešení, tak bych se pravděpodobně stáhl z politického života a od zítřka bych působil v úplně jiné funkci. Čili zázračné řešení pro vás nemám. Myslím si, že nikdo takový neexistuje, ale kdyby snad existoval, velice rád bych se s ním seznámil. Myslíte, že bych mohl předat slovo našemu velvyslanci? Ano, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo Hogu. Pokud dovolíte, doplním jen pár věcí. Za prvé, bez ohledu na historii, na dějiny a minulé konflikty mezi EU a Austrálií v obchodních věcech. Austrálie se velice snažila dosažení konstruktivního výsledku v kole Dauha. Pan komisař eh, de Gucht a náš pan ministr jsou ve velice častém kontaktu na toto téma a eh, ano, ta situace nevypadá dobře, nicméně z našeho pohledu přece jenom ještě existuje naděje. USA, Brazílie a Indie z různých důvodů v posledních měsících měli v řadě oblastí, zejména u eh, tržního přístupu pro nezemědělské produkty. Eh, tam měly určité potíže tyto země, ale jak řekl pan předseda Hock, eh, my se nicméně aktivně zároveň snažíme vyjednávat některé bilaterální dohody o volném obchodu. Nyní jich vyjednáváme sedm. Australská vláda minulý týden ovšem ohlásila, že budeme opravdu agresivně otevírat své trhy Eh, sektorovým způsobem. I v případě, že budeme mít eh, pocit, že na druhé straně nemáme reciproční přístup na trh. Pokud jde o Fidži a hospodářský balíček, tady jsme opravdu vážně znepokojeni eh, selháním komora Barany, který se chová tak, že eh, vláda na Fidži nerespektuje demokratická práva občanů. My a také Nový Zéland a další pacifické národy jsme eh, uvalili sankce na tento režim a zároveň ovšem investujeme asi 30 milionů ročně do rozvojové pomoci pro občany Fidži a to přes nevládní organizace. Role Evropské komise, která eh, poskytuje velmi velkorysou pomoc zemím Pacifiku, jedním z nejštědřejších dárců v Pacifiku, Ehm, jednáme tady s komisí ohledně poskytování, komise jedná s námi ohledně možnosti poskytovat pomoc přímo občanům Fidži, no tak aby se k té pomoci skutečně dostali. A také eh, v souvislosti s vyjednáváním eh, rámcové dohody, rámcové smlouvy s EU, je tady jedna eh, kapitola, kterou jsme už dokončili, a to jsou eh, delegované orgány pro vyjednávání o rozvojové pomoci. Budeme tedy pomáhat eh, Evropské unii ohledně realizace realizace pomoci v Pacifiku a my zase a komise bude pomáhat nám v Africe v této oblasti. Děkuji. Nyní pan Rouček, který je místo předsedou Evropského parlamentu zodpovědný za azijský kontinent. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, dovolte, abych položil tři dotazy. Jeden se bude týkat Nového Zélandu, protože jde o nejsilnějšího partnera Austrálie, nejdlouhodobějšího partnera, pokud jde o dohody o volném obchodu. První dohoda byla podepsána v roce 76 a od té doby byly podepsány některé další. V 66, pardon. Mohl byste srovnat eh, Eh, míru integrace, nejenom hospodářské, eh, protože také tam je volný pohyb osob mezi Austrálií a Novým Zélandem s tím, jak je vývoj v EU, v čem vnímáte eh, určité příbuznosti, v čem naopak odlišnosti. A můj druhý dotaz, který se týká dohod o volném obchodu a jdeme o trilaterální dohodu Austrálie, Nový Zéland, ASEAN, která byla podepsána tuším před dvěma třemi lety. jak se toto vyvíjí, protože ASEAN je společenství eh, představující, eh, čítající nějakých 400 milionů spotřebitelů, čili eh, je to velice důležité združení pro Austrálii. A můj třetí dotaz. Z toho, co jste říkal, jsem vyrozuměl, že Austrálie zahájila jednání o volném obchodu také s Čínou, s Japonskem takže pokud byste nám k tomu mohl něco říci, trošku více dopodrobná, jaký je vývoj v těchto oblastech. Děkuji. Prego, Prosím, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Pokud je o Nový Zéland, nevím, zdali teď jsem povolán tady, abych vám vyjmenovával, jaké jsou zde podobnosti a rozdíly eh, vůči EU, protože nevím, do jaké míry já rozumím Evropské unii a vůbec eh, těm eh, tendencím a vývoji v EU. A já myslím, že asi tady nutně není jasné mm, stejné porovnání mezi tím to a e, mezi vaším prostředím a Novým Zélandem. Ale máte pravdu, že my teď po dlouhou dobu s Novým Zélandem se držíme společné linie, ať jsou to třeba normy pro potraviny a celá řada nejrůznějších oblastí, kde podle nás mezi námi existuje velká schoda i třeba, jak jste zmínil, volný pohyb mezi našimi dvěmi zeměmi. Ale podle mě asi jediný eh, problém, jediný takový rozdíl nebo názorový rozdíl, který máme, je parlamentní unie. A to je asi něco, co nenastane v blízké budoucnosti eh, eh, kvůli tomu, že jsme dva suverénní státy. Podle nás to není v této fázi eh, na pořadu dne. A potom je to otázka té společné měny mezi námi. Já myslím, že to asi také zatím nikdo se tím seriózně nezabývá. Já jsem se zúčastnil slyšení jednoho eh, slyšení v jejich parlamentu, kde jsme řešili celou řadu otázek a eh, společná měna eh, v jeho západním Pacifiku, to bylo téma, poněvadž řada menších států by v tom měla výhodu, ty, které obchodují především tedy s Austrálií a Novým Zélandem. Pro ně by to bylo výhodné, kdybychom měli standardní jednu měnu, podobně jako co vy máte s eurem. I když vím, že ne všechny evropské země se e, připojily k této evropské měně. Opakuji. Ale že to byla myšlenka, která e, sice se objevila, ale nebyla zrovna e, všeobecně nějak akceptována. A teď, pokud jde o smlouvu volného obchodu s ASEANem, ano, to je strašně důležité. Jak řekl pan velvyslanec právě, my jsme rádi, že teď otevíráme hranice obchodu. Doufáme, že právě jenom takto poroste naše ekonomika. A pro Austrálii a Nový Zéland je podstatné, aby se mohli zapojovat do těchto režimů volného obchodu. A teď, pokud je o Čínu a další smlouvy volného obchodu, opět Já nemám aktuální informace, ale vím však, že nikdy neočekáváme, že by se uzavřela smlouva o obchodu s Čínou e, jen tak jednoduše. To nebude jednoduchý proces, e, což e, tedy nic neříká o našich vztazích s Číňany. Ne, tady jde čistě o způsob, jak se obchoduje. A celá škála nejrůznějších zájmů, které existují v Číně a potom je zde tedy, ome, ale takové smlouvy většinou řeší omezený počet temat. Pokud jde o Japonsko, tak radši k tomu se teď vyjadřovat nebudu. Ano, prosím, pane velvyslanče. Děkuji. No bych chtěl doplnit, že Čína je naším největším obchodním partnerem, byl druhým největším za EU až do doby finanční krize. A mm, takže mm, a vyjednávání volného obchodu s Čínou eh, zatím tedy se potýkají s potížemi a mm, v podstatě z důvodu na obou stranách ale je třeba tedy tomu dát nový impuls a proto premiérka navštíví Čínu příští týden v souvislosti s Japonskem a smlouva volného obchodu tam, tak tam ta jednání jsou docela pokročila. Japonsko je největším obchodním partnerem. A také pokud je o vztahy s ASEANem, zde Evropa také má takové tedy podobné smlouvy volného obchodu s některými státy ASEANu a my, jak jsme řekli, dáváme přednost multilaterálních, multilaterálním jednáním. My víme, proč Evropská unie nejedná multilaterálně s celým ASEANem a my eh, si myslíme, že i my, kdybychom jednali multilaterálně, tak asi bychom se snažili tedy se eh, o smlouvu volného obchodu s ASEANem, zatím se nesnažíme o smlouvu volného obchodu s Evropskou unii, kdyby se nás někdo chtěl zeptat, protože eh, naším eh, primárním zájmem jsou multilaterální jednání, která, jak víte, se potýkají teď s určitými problémy. Ještě zde máme určitý počet zájemců a máme asi půl hodinku, takže pokud souhlasíte, já bych Nejprve si vždycky vyslechl, vyslechli bychom si dva příspěvky a potom dáme prostor na odpověď, abychom ušetřili trochu času. Pan Kazák, také člen výboru pro mezinárodní obchod, prosím. господин председател. Уважаеми... Děkuji, pane předsedo. Vážený pane senátore, Vážené kolegyně, vážení kolegové, se živým zájmem jsem si vyslechl vaše vystoupení, pane senátore, a zejména vaše hodnocení jednání v kole z Dauha a vztahu mezi EU a Austrálií. Víme, jaký je výstup zatím z jednání z Dauha je důležité vdechnout nový impuls multilateralismu. Hovořil jste o bilaterálních dohodách s Čínou, s Japonskem, ale já bych vám rád položil dotaz, protože jsem četl, že jednání, podobná jednání s Indií budou zahájena v tomto roce. A vy možná víte, že Evropská unie také počítá s podobnou dohodou s, Čí, eh, s Indií. Nicméně, nicméně narážíme na eh, potíže na indické straně, zejména pokud jde o doložku o trvalé udržitelném rozvoji a pokud jde o práci dětí a některé další aspekty. Domníváte se, že budete v rámci jednání s Indií narážet na podobné překážky? A moje druhá otázka. Bilaterální obchodní vztahy mezi EU a Austrálií. To saldo je negativní, ta bilance je negativní pro Austrálii. Vaše vývozy jsou třikrát nižší než dovozy z EU. E, jak hodláte překonat tento trend? a dosáhnout vyváženějšího výsledku v bilaterální obchodní výměně. Děkuji, nyní pan Sevič. Děkuji bardzo. Přibyl... Děkuji mnohokrát. Um, Austrálie je přece jenom od Evropy dosti vzdálená, možná právě proto um, toho o ní v Evropě víme o něco méně. Eh, v každém případě ovšem v této části světa v posledních letech zaznamenáváme hospodářskou dominanci eh, Číny, která expanduje, hospodářský význam se eh, rozrůstá. Jak vy vnímáte rozvoj Číny a jaký je váš pohled na dialog mezi Čínou a Tchajvanem? Samozřejmě Mám na mysli aktuální kontext a možné eh, znovu sjednocení obou zemí. Děkuji. Prosím, pane předsedo, pokud byste zareagoval na dotazy těchto dvou kolegů. Nejprve otázka, která se týkala vyjednávání s Indií. My se samozřejmě nebudeme něčeho vzdávat v oblasti například dětské práce, Čili pokud rozhodně v té dohodě nebudeme zakotovat cokoliv, co by znamenalo omezení lidských práv, ale to pochopitelně bude na našich vyjednavačích. Já nejsem nějak blízký těm jednáním, ale určitě se postaráme o to, aby případná dohoda o volném obchodu byla přijatelná z hlediska základních norm v oblasti lidských práv a aby byla přijatelná pro australské občany. My se rozhodně vnímáme jako národ, který se snaží podporovat základní lidská práva. Já bohužel nejsem zapojen do těch jednání, takže více vám k tomu neřeknu. Pokud je o možný schodek v našich bilaterálních obchodních stazích. My to nenutně vnímáme jako problém z hlediska dohody o volném obchodu a obchodu se zbožím. My totiž máme také mnoho co nabídnout v obchodu se službami. V mnoha případech v obchodování se službami alespoň pokud je o různé studia, šetření, eh, kterých jsem se účastnil nebo se s nimi obeznámil přes parlament, eh, tak tam eh, narážíme na mnoho podobných překážek, jako dříve byly celní překážky v obchodě se zbožím. Domníváme se, že máme dobrou expertizu v celé řadě oblastí, zejména v oblasti financí nebo v oblasti cestovního ruchu, také v oblasti školství A samozřejmě eh, mohou být vytvářeny vysloveně umělé překážky, které brání eh, obchodní výměně s těmito službami. Takže i když eh, pro nás jsou důležitá zemědělská odvětví a máme obrovské zásoby přírodních zdrojů, tedy máme obrovské přírodní zdroje, které můžeme exportovat a z nichž mnoho nepodléhá celním překážkám, Eh, tak eh, není možné to všechno schrnout pouze pod, eh, pod kapitolu obchod se zbožím. Je zde také obchod se službami a tady podle nás se rysují stejné příležitosti jako kdekoliv jinde. Pokud je o dominantní postavení Číny, jak patrně víte, my v posledních 30, více jak 30 letech Eh, jsme velice v aktivním kontaktu s Čínou a to i v době, kdy to nebylo v módě kvůli tehdejší globální situaci. Tyto vztahy jsme eh, posilovali eh, v podobu funkčních období nejrůznějších vlád, nejrůznějšího politického zaměření a domníváme se, že Čína je klíčovým hráčem v celé řadě oblastí. Proto Musíme aktivně jednat s Čínou. Čína se obrací na nás, my na Čínu a vedeme dialog. Jehož cílem je zajistit vzájemné porozumění. Pokud jde o Čínu a Tajvan, tady v některých případech vlastně se to týká stability pro celý region. My už velmi dlouho vedeme politiku jediné Číny. Vždy jsme říkali a uznávali existenci jediné Číny a pokud je od Chajvan, eh, tak eh, ten jsme vždy označovali za hospodářský subjekt. Eh, Číňané velice dobře chápali naši pozici v této věci a Samozřejmě bychom přivítali jakékoliv pokusy o spojení těchto dvou ekonomik do jediného snadno identifikovatelného celku, jak z hospodářského hlediska, tak z hlediska mezinárodních vztahů a diplomacie. To nám samozřejmě nějak nebránilo, protože jistě víte, že my jsme do značné míry stáli za těmi původními kroky k tomu eh, IPEC, eh, tedy Australsko-Pacifický eh, region hospodářské spolupráce se začal rozvíjet a tedy APEC a APEC původně obsahoval Taiwan jako jednu z těchto ekonomik. To velice dobře fungovalo v průběhu let a myslím, že čínská vláda respektovala toto uspořádání a e, postoje Austrálie v této věci, ale jednoznačně tedy vedeme dlouhodobě politiku jediné Číny. Děkuji. Nyní bych dal slovo panu kolegovi Stardimu, místo předsedovi výboru pro mezinárodní obchod. Prosím. Uh, you, Děkuji, pane předsedo. Za prvé máme zde Hanse Greta Peteringa, to mě napadlo. Já jsem ho poprvé eh, potkal, když eh, eh, kdy ještě tedy měl, neměl šedivé vlasy a on mi řekl, to je dlou, před dlouhou dobu, on mi řekl jednu významnou věc, co mě překvapilo a to je relevantní pro tuto diskuzi a pro to, co bude v, sobot, v neděli. A to je, že my v Evropské unii máme zajištěn mír. To je to, co jsme tady vždycky měli a to je důležité a za to děkuji Evropě, protože vy mm, budete slavit tedy v neděli a vy jste nám v tom hodně pomohli. Vy jste zmínil zemědělství. Myslíte si, že zemědělství i nadále bude problémem ceny ehm, stouply na 200 liber za tunu eh, pšenice a ehm, takže mm, necháme to takto a mm, světová populace eh, každý měsíc roste o 50 milionů a tak to bude do roku 2050 a eh, takže jak nakrmit ty lidi a to nebude jenom otázka kvót nebo tarifu a podobně. Ne, to bude skutečně velký problém a můžete se k tomu vyjádřit. A také v tom briefingu jsem si všiml jedné věci, kde se říká, že poněvadž jde o společné zasedání s výborem AFET, tak vy říkáte, že mm, že eh, eh, australská vláda potvrdila svoji politickou orientaci a že se bude snažit eh, a v dubnu 2011 vydá tedy nové obchodní prohlášení, které říká, že, že obchodní politika se bude formulovat nezávisle na jakýkoliv úvahách, eh, které spadají do zahraniční politiky, což je úplně naopak, než eh, to děláme my. A co si tedy o tom myslíte? Pan Danjean, předseda podvýboru pro bezpečnost a obranu a ten určitě chce hovořit o jednom společném tématu, který nás zajímá, a to je bezpečnost obrana. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, nejprve já chci vyjádřit eh, eh, solidaritu s těmi událostmi v Queenslandu, to, co jste zažili a eh, víme, jak obrovské ty školy tam byly. A teď pár otázek spojených s obranou. Já bych chtěl vědět, eh, teď, eh, když eh, v té době, kdy všechny státy na západě provádí rozpočtové škrty, které omezují jejich obrany schopnost. Já se ptám, jak je na tom Austrálie, jaká je vaše obraná politika do příštích let a tam se zdali také máte velké rozpočtové škrty to znamená, že se snižují vaše výdaje na obranu a vaše obrany schopnost tedy. A potom my zde v Evropské unii pracujeme na společné obrané politice a hledáme společné partnery, třeba i Austrálii. My často provádíme společné operace, třeba námořní, e, jako boj proti pirátům u somálského pobřeží a potom další operace eh, eh, eh, civilního charakteru, state building, rekonstrukce státu a tady je třeba využít tedy to know-how, ať je to policie, soudnictví a další. To je velice užitečné. Já se ptám, zdali Austrálie také by třeba zamýšlela, že jednou by se stala v této věci naším partnerem. Je to tedy možná cesta naší spolupráce podle vás? Prosím, pane předsedo, máte slovo. Thank you. Um... Děkuji. Za prvé. Mm, co se týče toho obchodního prohlášení, já poslední eh, tři týdny jsem na cestách, tak asi nejsem obeznámen s těmito věcmi. A to ne, že by vláda mi to nechtěla říct, ale eh, eh, možná pan velvyslanec ten zná všechna ta prohlášení ministru a on se k tomu vyjádří. Já bych však očekával, že samozřejmě eh, asi nelze obejít téma zemědělství. Zemědělství bude ve finále důležitým tématem já jsem eh, slyšel to vaše, porozuměl jsem tomu vašem prohlášení o trhu a že to necháme na trhu a tržních silách. Já nevím, zdali tržní síly to vyřeší, já nevím. Asi mm, podle mě, to je můj osobní názor, bude, mm, mm, budou potřeba určité kroky a pokud je o to obchodní prohlášení, tak to nechám na panu velvyslanci. Já o tom nic nevím. Obrana. Téma obrany. Zde hm, australská hm, eh, vláda tedy hm, jasně má své tedy obrané závazky, ale eh, vláda Eh, eh, tento rok 12. května tedy bude projednávat rozpočet a jaké konkrétní iniciativy, eh, rozpočtové iniciativy přijme, to nevím. Ale byl bych velice překvapen, kdyby tam nedošlo k nějakým kompromisům, pokud jde o obranu, výdaje na obranu. My musíme samozřejmě být připraveni aktivně intervenovat, operovat, tedy plnit závazky třeba v Afganistánu. Ano, to je náš velký závazek. A nejenom, že eh, jsme zavázáni vůči tomuto, ale eh, my, i když nejsme členem na to, tak jsme připraveni se zapojovat i tam tak abychom zajistili, že naše vojenské síly se budou co nejlépe využívat v těch různých tedy kombinovaných vojenských operacích. A teď k otázce Libie, třeba Libie například. Mm, my e, tedy tam nemáme své síly, ale přes našeho ministra zahraničí hrajeme aktivní roli a mm, to znamená třeba při tom zajišťování bezletové zóny v regionu. E, takže my nevidíme nějak úzky, úzkým způsobem e, ty naše vojenské závazky a, a i naše tedy zahraniční závazky vidíme velice široce. A pokud chcete nějaký příklad e, našeho zapojení, v nějakých těch sporných oblastech. Tak třeba ten fakt od příměří, pokud to tak lze nazvat, na Kypru, tak Austrálie tam eh, tedy eh, nasadila eh, svoje policisty a od samého začátku tam působí A pokud je o to širší téma, jako je třeba boj proti pirátům a tak dále, tím eh, se budeme zabývat, jak si v rámci toho našeho záběru operací. My máme celou řadu vojenského materiálu, eh, který, který jsme již nasadili třeba pro boj proti nezákonné migraci a eh, to ne, se netýká tedy naš, naší námořní flotily pouze, ale třeba i celní zprávy a eh, hlídek na moři, pobřežní hlídek a snažíme se, kde můžeme a mm, budeme dávat k dispozici naše vojenské prostředky a další prostředky, tak abychom mohli participovat na operacích OSN, tak abychom hráli roli, která nám náleží. Vzhledem k tomu, že my ale nemáme nějaké masivní eh, vojenské složky, takže samozřejmě my proto se omezujeme na tu roli eh, prosazování míru a bezpečnosti. A pan velvyslanec eh, se případně ještě vyjádří k dalším aspektům. Děkuji, pane předsedo. Jenom jako úvod. Já jako bývalý jako bývalý ministr obrany Austrálie chci říct, že nyní eh, vynakládáme asi 2% HDP na obranu a Austrálie eh, provedla, no, provádí v poslední dekádě zásložek Aktuální vláda eh, přeslíbila 3% reálný, v reálných číslech nárůst výdajů na, na výzbroj v nadcházejících letech s tím, že zároveň zefektivníme tyto výdaje v oblasti obrany Eh, náš pohled na zajištění bezpečnosti je založen na partnerství, eh, nejenom v rámci hranic mezi jednotlivými regiony, ale také globálně. Také eh, vyjednáváme strategické partnerství s NATO, které se bude týkat kybernetické bezpečnosti, terorismu, piráctví a humanitární pomoci a pomoci v případě katastrof. Také jsme aktivními zastánce toho, aby nejenom NATO, ale i EU e, přistupovali globálně k otázkám bezpečnosti a jak e, uvedl pan předseda, jsme deseta, desátým největším přispěvatelem e, v, v Afganistánu. Máme tam více vojáků než více jak polovina členských států NATO. Jsme přesvědčeni o užitečnosti této operace a zároveň jsme zapojeni do boje proti piráctví a podobných operací při březích Somálska. Dále, pokud obchod, eh, australská vláda v, loňské, v minulém týdnu oznámila, že zásadně eh, změní postoj k jednáním o obchodě. Ano, i nadále se budeme věnovat tématům, jako je dětská práce či eh, využívání, zneužívání pracovníků. To budou témata pro nás v rámci obchodních jednání, ale zároveň vláda oznámila, že bude vést agresivně obchodní jednání což bude zahrnovat mimo jiné bude to nutné i otevření našeho trhu i v případě, že bychom získali pouze omezený přístup na trh země, s kterou jednáme. Vláda tedy oznámila, že eh, nebudeme přistupovat nějak pokrytecky k obchodním jednáním, ale chceme, aby byla skutečně věcně obsažná. Dále chci říci, že my například máme 4% eh, povrchových zásob uranu, ale nejsme připraveni prodávat uran Indie navzdory úzkým eh, vztahům, protože Indie nepodepsala, neratifikovala smlouvu o, neši, o jaderném nešíření. Eh, budeme tedy i nadále vyvažovat hodnoty, které vyznáváme s našimi hospodářskými zájmy. Nicméně přijali jsme rozhodnutí, že protože je dnes je naše hospodářská pozice silná, je to, respektive to je částečně dáno tím, že v poslední dekádě osavská vláda otevírala naše trhy v celé řadě oblastí. Právě tím jsme se dostali do silné pozice a vláda se rozhodla, že je eh, naším zájmem dále otevřít eh, své trhy tak, abychom ještě dále prohloubili prosperitu. Děkuji. Nyní pan Kirilov a poté pan Adi Giorgio a tím ukončíme diskusi. Prosím, pane Krylovové. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane senátore, zmínil jste Afghánistán, a pravděpodobně eh, se v Austrálii vede určitá diskuse ohledně efektivnosti vašeho zapojení v Afghánistánu. Jak to hodnotíte? Co je pro mě ještě zajímavější, jak vnímáte celkovou situaci a Eh, strategii pro tedy mm, stažení vojenských složek z této země. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Aji Georgiou, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, dovolte, eh, abych i já přivítal mezi námi pana předsedu Hoka. Se zájmem jsem si vyslechl Um, váš popis stavu australské ekonomiky. Jsem velice rád za vaše pozitivní slova. Dovolte, abych uvedl, že mne to přivedlo k zamyšlení, tato vaše pozitivní slova, mne přivedla k zamyšlení o tom, co se říká co se říkalo v USA ještě deset vteřin předtím, než vypukla ta obrovská krize. Já samozřejmě nechci srovnávat tyto dvě situace, ale zajímalo by mne, co děláte v Austrálii jinak, a co by nám mohlo eh, posloužit jako příklad nejenom nám EU, eh, e ale také Spojeným státům. Eh, pokud jde o migraci či přistěhovalectví, vy jste zmiňoval toto téma. Nejsem si zcela jist, jak tuto věc řešíte, jak to pojímáte. Opustme nyní od, od eh, diplomatických slov. Austrálie bývala zemí, emigra, zemí uh, imigrace, tedy směřovali do ní přistěhovalci, vlastně vznikla jako země přistěhovalců. A ještě se chci dotázat, chci navázat na slova pana Kerilova ohledně Afganistátu. Jak vnímáte vývoj v této zemi, jak vnímáte budoucnost Afganistánu? Poprosím vás tedy o závěrečné odpovědi na otázky, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Nejprve, pokud jde o Afganistán, Zapojit se eh, v Afghánistánu to bylo rozhodnutí vlády, nikoli parlamentu. Nicméně začátkem tohoto roku jsme v parlamentu, eh, jak v dolní, tak v horní komoře, věnovali hodně času eh, diskusi o přínosech našeho angažmá v Afghánistánu. A i když se různily pohledy na to, na tedy některé aspekty naší přítomnosti v Afghánistánu. Myslím si, že e, tu diskusi nemůžeme e, vystihnout tak, že by existovala všeobecná podpora e, pro přítomnost Austrálie v Afganistánu, nebo spíše pro způsob, jakým bylo přijímáno to rozhodnutí. Ale ten názor samozřejmě záleží na tom, v jaké části politického spektra v Austrálii se pohybujete pokud jde o e, strategii pro stažení vojsk z Afganistánu, my jsme tam nasadili nejenom speciální bojové jednotky, ale také jsme vyslali síly pro budování kapacit, protože se domníváme, že pouze vést tu válku vojensky e, nestačí to v Afghánistánu nestačí. E, proto jsme do země vyslali také inženýry a další pracovníky, kteří pomáhají Afgáncům e, s rozvíjením jejich obcí a měst, e, s budováním bezpečného prostředí pro život. A také jde o to, aby se vytvořila mezi Afgánci sebeúcta, která dříve chyběla. Jak víte, Eh, zaznamenali jsme celou řadu ztrát na lidských životech v Afghánistánu, jakožto země. A tato samotná ztráta lidských životů představuje obrovskou cenu, kterou zaplatily některé australské rodiny. My, jakožto parlament, ať již tedy dolní sněmovna či senát, jsme vzali nejvyšší hold k těm, kdo obětovali své životy ve jménu míru a spravedlnosti v celém světě. Jak zde již zaznělo, já za chvíli navštívím Galipoli, kde si připomeneme eh, první ztráty ehm, na životech mezi Austrálny v tamní válce. V rámci své třídenní cesty se našel také Británii, kde jsme se také připomínali ehm, mrtvé z vojenských akcí. Takže ehm, jsme byli národem, který i vojenskou cestou se zasazuje o mír a svobodu. Dále, pokud je o má pozitivní slova na adresu našeho hospodářství, samozřejmě neobešli jsme se bez určitých eh, potíží, ehm, pan velvyslanec se mnou určitě bude souhlasit. Eh, nejde tedy o nějaký okamžitý úspěch, zažili jsme bolestná období a eh, Doufám, že tedy teď svými tak pozitivními slovy nevyvolám kolaps naší ekonomiky v příštích dnech. A v každém případě eh, tady se opíráme také hodnocení situace o to, jak to vypadalo eh, v USA a v jiných zemích eh, před eh, finanční krizí. Totiž u nás máme takovou regulaci finančního trhu, která znemožňuje podobný vývoj, k jakému došlo v USA či na některých jiných trzích. Myslím si, že pokud se podíváme na vývoj v rámci G20 po globální finanční krizi, tak shledáme, že Austrálie aktivně prosazovala větší restrikce ve finanční oblasti, ve finančním sektoru. Tedy nikoli ponechat celou volnou ruku tržním silám, protože tržní síly sice se v mnoha ohledech osvědčují, ale to zcela otevřené fungování amerického trhu eh, přispělo eh, k jeho krachu. Takže my to tedy pojímáme takto a v každém případě od té doby eh, i nadále vykonáváme dohled nad našimi finančními trhy, tak abychom zaručili, jak nejlépe jsme to schopni. Samozřejmě nikdy nebudu tvrdit, že to máme všechno stoprocentně ošetřeno, ale snažíme se maximální měrou zaručit Um, odpovědné chování na našich trzích. To samozřejmě neznamená, že čas od času nedojde uh, k určitým uh, lapsům, že uh, u nás neexistují podvodníci, kteří se snaží obcházet předpisy v oblasti finanční regulace. A pokud jde o přistěhovalectví, tady bych jenom řekl, že čelíme dvěma problémům v oblasti přistěhovalectví. Jednak Eh, nelegální přistěhovalci, jednak ti, kdo překročili své eh, povolení k pobytu a zneužívají vízový systém. Jsou to lidé, kteří k nám přicestují na turistické vízum a eh, zůstanou déle než po období, na které jim bylo vízum uděleno. Máme asi 60 tisíc nelegálních přistěhovalců v libovolném sledovaném časovém období. Takže to v porovnání s problémy, které zaznamenáte v některých částech Evropy, je nepatrné. Dále, je o ty, kdo volí tu nebezpečnější eh, přístupovou cestu, to znamená po lodi, tak eh, máme závazek, eh, povinnost držet se pravidel UNHCR a snažit se určit, zda jde o opravdové žadatele o azyl, či zda jde prostě osoby, kterým není vhodné azyl udělovat. Naší snahou je tedy zabránit těmto lidem ve volném eh, pohybu, eh, aniž by byla prošetřena jejich eh, situace, jejich žádost. Máme nastaveny své postupy, své normy a e, samozřejmě naše zdroje a e, ta různá centra e, nestačí pomalu svou kapacitou, nicméně samozřejmě jsme si vědomi toho, že je třeba žádosti zpracovávat rychle, to je naší povinností a je pravda, že Sice některé tyto osoby jsou zadržovány v příslušných centrech, nepostupujeme takto u žen a dětí. Toto je jednoznačná jasná politika vlády. Eh, jak to skončí, to nevím. Eh, většina, ne všichni, ale eh, někteří nelegální přistěhovalci k nám přijíždějí z Afghánistánu, někteří z nich ze Sri Lanky a někteří z dalších Eh, z dalších zón, jako je Irán. Nicméně eh, ty toky přistěhovalců závisí také na eh, roční době. V době cyklonu je velice nebezpečné se vůbec pokusit dostat lidi do severozápadní části Austrálie, takže v té době dojde ke zpomalení přílivu přistěhovalců. Jsou tedy některé klidnější měsíce roku, a zase jiné, které jsou bořlivější z toho hlediska. Nevím, zda pan velvyslanec ještě něco připojí. Thank you. Uh, just, just to say... Jenom bych chtěla říci, že naše ekonomika je silná, protože máme za sebou 40 let reform a mm, v souvislosti s imigrací, tak my jsme tedy státem přistěhovalců a ve srovnání s Evropou máme to problém v omezené míře, i pokud je tedy o, tu, o to, o ten způsob vyřizování žádostí a podobně. Možná kolega Steldy ještě by chtěl něco říci závěrem na rozloučenou. Jenom bych chtěl poděkovat panu senátorovi a panu velvyslanci, že odpověděli na naše otázky a Byly to otázky, které pokrývaly škálu témat. Děkuji ještě jednou a mm, ano, my bychom mohli mluvit i o eh, sportu, rugby, kriketu. Ano, my hrajeme stejné hry, máme stejné sporty. Takže děkuji ještě jednou za čas, který jste tady s námi stravili. Dobře, takže všichni se připojujeme ke slovům díku. Děkujeme ještě jednou. Thank you. Yeah, good to see you. Yeah, possiamo procedere con il successivo. Můžeme pokračovat s dalším bodem programu, který se týká zprávy paní Muniz o Evropské unii jako celosvětovému aktéru a s pohledem tedy na její úlohu v mnohostranných organizacích. Dnes budeme diskutovat o 154 pozměňovacích návrzích, ale mm, paní zpravodajka předložila 10 kompromisních návrhů, které absorbují téměř třetinu těch pozměňovacích návrhů, takže prosím, paní zpravodajko. Děkuji, pane předsedo kolektivní zvládání společných programů se dostalo do kritického okamžiku, protože exponenciálně roste eh, počet témat, eh, která se řeší na mezinárodní scéně, v mezinárodních organizacích a státy mají omezenou schopnost eh, to zvládat. Takže na jedné straně je to diskuze o reformách mezinárodních organizací, které jsou, eh, byly vytvořeny především ty po druhé světové válce, kdy jde o to je přizpůsobit nové realitě. Na druhé straně zde je třeba i zaplnit nějaká ta vakua, která existují v jejich činnosti, protože často jsou zastaralé a vznik, a na, vznikají zde tedy nové, nová uspokojení, neformální uspokojení skupiny, která se snaží řešit mezinárodní problémy. A je třeba tedy se podívat na legitimitu těchto nových orgánů, organizací a určit, jakou v tom má mít roli EU. Multipolární svět se změnil, což komplikuje ještě to globální řízení a e, e, i klíčoví e, činitelé jako Evropská unie mají tedy problém s vlastními vnitřními strukturami. Jak jsem řekla, Evropská unie musí definovat, jak tedy bude Eh, spolu se eh, s členskými státy se zapojovat do činnosti mezinárodních struktur. Takže to je obecně řečeno kontext, ve kterém jsme, jsem vypracovala tuto zprávu, o které se bude zítra hlasovat. Jak bylo řečeno, máme 154 pozměňovacích návrhů, 10 kompromisů, které pokrývají 52 z těchto pozměňovacích návrhů. To eh, neznamená, že ty ostatní by nebyly akceptovatelné úplně i, jsou tam některé, které nebyly zahrnuty do kompromisu, ale neznamená, že nejsou akceptovatelné, ale ne, nemohla se mi tam e, za, zahrnout, protože třeba tematicky jsou vzdálené. V každém případě jde o zprávu, e, která by mohla být předmětem obecného konsenzu ve výboru, poněvadž nejde o politickou zprávu, ale spíše institucionální zprávu o mechanismech o nástrojích, které Unie má k dispozici, aby mohla se zapojovat do této reformy, zapojit do této reformy mezinárodních organizací a je to o tom, jak s těmi novými nástroji, jako je Lisabonská smlouva, může Evropská unie efektivně vystupovat v těchto nových organizacích. Hlavní rozdíl, politický rozdíl mezi frakcemi je právě to, jak e, má Evropská unie nahrazovat, substituovat členské státy v těchto organizacích a strukturách, tam, kde má Evropská unie výlučné kompetence a jak by se měly e, koordinovat členské státy, aby Evropská unie mohla zastupovat v těchto organizacích, e, tedy v těch oblastech, kde existuje sdílená kompetence s členskými státy. Máme zde deset kompromisů, jak jsem řekla které pokrývají většinu hlavních bodů této zprávy. Vysvětlím stručně. Za prvé, kompromis číslo jedna, který hovoří o nutnosti spolupráce na světové úrovni, abychom řešili eh, výzvy globalizace, a to konkrétně finanční trhy, energe, dodávky energií, boj proti chudobě, změny klimatu, porušování lidských práv a tak dále, tak dále. Za druhé, Kompromis 2 hovoří o e, právní subjektivitě Evropské unie, což znamená participaci unie v různých mezinárodních organizacích podle toho, o jaký typ kompetencí jde. A potom e, jde o působení vysoké představitelky zahraničních nebo tedy vnějších vztahů. Je třeba, aby Evropská unie hovořila jedním hlasem, tak abychom garantovali e, naši úlohu světového činitele a to v oblastech, kde má výlučné kompetence i v oblastech, kde existují sdílené kompetence, tak vždycky ta snaha by měla být hovořit jednotným hlasem. I tam, kde tedy členské státy mají pořád své zastoupení v těchto organizacích. Dále, zastupování Evropské unie a členských států v mezinárodních organizacích musí se tam, kde se provádí ad hoc, tak a provádí se fragmentovaně, zlomkovitě, tak je třeba přistoupit k větší koordinaci, abychom zmaximalizovali potenciály Sabonské smlouvy v souvislosti s účastí Evropské unie na činnosti multilaterálních organizací. Kompromis číslo čtyři. Ten v zásadě hovoří o finančních multilaterálních organizacích. Tam se vysvětluje, proč demografické změny, jak uvnitř i vně EU, znamenají nové přerozdělování postů a hlasovacích práv v multilaterálních organizacích, především v těch finančních. Evropská unie již ukázala, že je schopná se změnit podle okolností, především tím, že postoupila dvě místa v, ve výkonné radě Mezinárodního měnového fondu, potom Evropa chce vystupovat konstruktivně v multilaterálních Eh, systémech, jako je eh, boj proti terorismu, boj proti chudobě a organizovanému zločinu i boj proti změnám klimatu. Dále kompromis 5. Příklad Evropské unie jako organizace, nadnárodní organizace regionálního charakteru, jejíž legitimita je zakotvená ve smlouvě, která hovoří o tom, že máme se snažit prosazovat lepší mezinárodní řád. To je v souladu tedy s naší agendou. Pokud Evropská unie má být mezinárodním činitelem, tak je třeba, by hovořila jednotně, aby byla lépe schopna se koordinovat na mezinárodní scéně. Mm, jinak nebude schopna řešit výzvy, které před námi stojí, a to především je třeba mm, posilovat tu koncepci mm, zodpovědnosti za <coughs> ochranu různých principů, které musí Evropa prosazovat. Dále kompromis 6. Vysoká představitelka v součinnosti s Evropským parlamentem by měly vyhodnotit to, jak Evropská unie přispívá do mezinárodního eh, governance řízení a je třeba případně pozměnit eh, roli EU s tím ale, že do budoucna je vždy třeba konzultovat parlament za sedmé zde máme určité výlučné kompetence Evropské unie, tak v, tě, v těchto případech by eh, Evropská unie měla využívat své delegace a zde se apeluje na členské státy, aby promysleli svoji participaci na těchto institucích, tedy tam, kde Evropská unie zastupuje všech 27 států. A v každém případě je třeba podpořit pozici, kterou tam vždy Evropská unie v těchto organizacích prosazuje třeba příklad Mezinárodní organizace obchodu, tam Evropská unie má výlučné kompetence a tam ona tedy předkládá pozici Unie a všech členských států. Pokud jde o sdílené kompetence, tak tam normou by měla být participace Evropské unie a členských států. Ale s tím, že se musí snažit předem se koordinovat. Proto zde se hovoří o některých kompromisních návrzích mm, ve snaze předem, aby Evropská unie se koordinovala s členskými státy, aby nedocházelo k nějakým rozporům potom v pozicích, abychom měli společnou pozici vždycky. A často je třeba, aby členské státy dělali určité ústupky a ne, aby si konkurovali tom zastupování, aby mm, se snažili o mm, kompromis. A zde o e, části tohoto kompromisního návrhu se žádá e, dílčí hlasování. A protože je zde určitý názorový rozdíl a to e, ta úroveň toho, do jaké míry by Evropa měla zastupovat státy. Kompromis 8. Rada bezpečnosti zde podporujeme, jak jsme slyšeli, ve všech zprávách parlamentu reformu rozhodovacích procesů v Radě bezpečnosti. Hovoří se o možnosti, že postupně by došlo k náhradě eh, práva veta, eh, právo veto eh, a ho, nahradilo by se to super kvalifikovanou většinou. Mm, Evropská unie se bude snažit dlouhodobě získat post, místo v Radě bezpečnosti a zde apelujeme na vysokou představitelku, aby vytvořila mechanismy pro spolupráci tak, aby členské státy zastoupené v Radě bezpečnosti vždy hájily pozice celé Evropské unie. Kompromis číslo 9, ten hovoří o Radě pro lidská práva OSN. Zde máme celou řadu návrhů paní Andrie Kiene, máme na to jeden kompromis, kde apelujeme na to, že je třeba objasnit Eh, ty mm, požadavky, tedy, eh, které má tato Rada pro lidská práva OSN. Eh, naše zahraniční služba nebo služba pro vnější akce musí permanentně všude průřezově prosazovat lidská práva a je třeba tedy je prosazovat i u této instance v Ženevě. Dále kompromis 10. Hovoří o Radě Evropy. Zde Eh, v souvislosti tedy s přistoupením EU k úmluvě lidských práv. Zde eh, jde o to, že my bychom měli mít možnost hlasovat na radě ministrů eh, a měli by být i zastoupen parlament na jednání parlamentního schromáždění Rady Evropy. V zásadě to je rezumé těch deseti kompromisů, které jsem vypracovala na základě pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, jak jsem řekla na začátku já myslím, že by tady neměly být s tím problémy při hlasování, poněvadž většina těch eh, pozměňovacích návrhů již byla reflektována v kompromisních návrzích, na kterých jsem se dohodla se Stínovými. Chci poděkovat eh, kolegovi Rabkajovi a sekretariátu, které, který mi pomož, umožnil vypracovat kompromisy, takže děkuji za spolupráci i Stínovým. Děkuji paní Muniz a budeme pokračovat s rozpravou. Stínový zpravodajové, pan Kukan jako první, prosím, pane Kukane. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve poděkovat zpravodajce k vykonané práci na zprávě a také chci poděkovat všem kolegům za konstruktivní, pozitivní pozměňovací návrhy. Skutečně to byla velice hluboká diskuze, která vedla k dobrým kompromisům. Já doufám, že, nebo jsem si jist, že se tím zpráva zlepší. Nebudu hovořit o detailech, jenom zdůrazním klíčové sdělení, které bychom měli vyslat. Evropská unie musí posílit svoji roli v multilaterálním systému a musí být schopna jednat rychle na mezinárodní scéně. Pokud Evropská unie chce hrát eh, roli lídra v zahraničních věcech, tak musí být připravena jednat v multilaterálních eh, mechanismech a to rychle. Musí být připravená řešit globální výzvy, jako je změna klimatu, zabezpečení dodávek energii, migrace, finanční, humanitární, bezpečnostní otázky a další a další. Evropská unie musí posílit svoji roli a koordinaci s systémem OSN, a to především prostřednictvím efektivnější participace na, parlamentní, na pardon, valném schromáždění OSN a musí se podílet i na reformách Rady bezpečnosti OSN. To se nestane za týdny či měsíce, ale musíme na tom pracovat dlouhodobě, mít jasný cíl Role EU ve finančních institucích a koordinace s multilaterálním bezpečnostními organizacemi se musí také posílit. V rámci Lisabonu mm, máme nové nástroje zahraniční politiky a tudíž šanci, abychom posílili naši pozici na globální scéně. A závěrem, budeme potřebovat dlouhodobou strategii, která bude jasně definovat kroky, které je třeba přijmout, proto abychom eh, opět našli to naše prominentní místo globálního činitele, aktéra. Proto apeluji na eh, místo předsedkyni komise, vysokou představitelku, aby předložila takovouto strategii. A poslední poznámka týkající se kompromisních návrhů. Myslím si, že jsou dobré, my jsme připraveni je podpořit, ale Kompromis číslo 7, tam, kde apelujeme na členské státy, aby eh, zredukovali eh, svoji reprezentaci, svoje zastoupení tam, kde EU má výlučnou kompetenci. Zde chci požádat o dílčí hlasování, tedy mm, mm, máme zde tedy eh, návrh číslo 24, který je v pořádku, kde zpravodajka říká, že pozice frakce závisí na tom, jak odvážní budeme Nemám nic proti tomu, ale také bych řekl, že pozice závisí na tom, jak jsme realističtí. Závisí to na realismu, protože pokud chceme být odvážní, tak musíme si do úvahy realitu. Děkuji. Děkuji, pane Kukané. A nyní eh, paní Šake, zástupkyně pana Lansdorfa. Uh, Děkuji, pane předsedo, i já chci poděkovat zpravodajce eh, za velice plodnou spolupráci a za to, že eh, v, na, v pozměňovacích, eh, pardon, v kompromisních návrzích jsou reflektovány naše návrhy. My chceme, aby Evropa jednala a vystupovala více jako globální aktér členské státy by měly použít Evropskou unii, protože ta by mohla být efektivnější, měla by mít ten multiplikační efekt, to je podstatné, je to finančně efektivnější. Evropská unie musí být efektivnějším globálním hráčem, ale proto musí sloužit zájmům občanů. A jak řekl i pan Kukan, my čelíme rostoucí vlně protekcionismu, nacionalismu, takže Každý máme eh, hodně práce doma a mm, i členské státy mají před sebou velké úkoly. Tedy apelujeme, abychom mm, aby Evropská unie se stala globálním hráčem a aby jednala efektivněji, aby lépe se koordinovala s členskými státy a doufáme, že nyní tedy eh, Evropská unie přejde ke konkrétním krokům. Děkuji paní Šake, pan Scholz, prosím. Eh, stínový zpravodaj za GUE. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodajce za práci, za to, že se snažila o kompromisy se stínovými zpravodaji výboru já hovořím ale za INTA také, protože já se ptám, když vidím hlasovací seznam, proč navrhujete, že většina pozměňovacích návrhů výboru INTA e, e, máme zamítnout. Jenom jste pro návrh 11, návrh INTA 11. To chápu, ale upřímně mi to není jasné. Když hovoříte o roli EU v mezinárodních organizacích, tak přece tady je i ta otázka členství EU a členských států ve VTO. A zde my máme určitou odpovědnost přece vytvořit takovou atmosféru vzájemného pochopení e, a uznání obchodních partnerů všichni jsme si rovni v těch jednáních a já si myslím, že to je třeba. Já bych tedy potřeboval vysvětlení, proč to navrhujete. Děkuji. Výborně, děkuji, pane Šolci. Nevidím, že by ještě někdo chtěl slovo, takže závěrem paní zpravodajka, prosím. Děkuji. Ještě a ještě někdo. Neviděl jsem. Prosím. Milanon. Děkuji, pane předsedo. Jak řekl pan Kukan z mé frakce, já bych zmínil také stručně dva mé pozměňovací návrhy, které podle mě nejsou zahrnuty v kompromisu, ale já bych chtěl tady eh, eh, na to upozornit zpravodajku a další frakce. Já myslím, že to je zajímavé. 125 OBSR zde neexistuje žádný formální status pozorovatele. To tam neexistuje. To tam neexistuje. Ale na druhé straně Evropská unie e, si otevírá cestu de facto a prostřednictvím e, jednacího řádu třeba i by o tom mohl hovořit CEF a staně. A potom e, Evropská unie vlastně navázala tedy na eh, eh, eh, mm, bývalou roli komise a Evropská unie by mohla mít tedy status pozorovatele, ale on takový status tam oficiálně neexistuje. Potom vztah s NATO. Důležité téma. Já jsem pro posilování vztahu s NATO, aby byly periodické, systematické, abychom systematicky spolupracovali se sekretariátem NATO, ale je třeba ještě prostudovat tu myšlenku, že bychom recipročně eh, si eh, vytvořili eh, funkci pozorovatelů. Já proto mám pozměňovací návrh, kde se to právě zdůrazňuje to, že je třeba prostudovat dopady tohoto, co by to mohlo znamenat. To je všechno. Děkuji. Výborně, nevidím žádné další připomínky. Ne, takže jak jsem řekl, tak eh, paní Munis. Děkuji. Mm, já chci poděkovat za všechny eh, poznámky, pokud je eh, pan Milamon, takže já proskoumám obsah návrhu 135 role pozorovatele Evropské unie, tam, kde to je možné, tak to samozřejmě reaguje na tu základní premisu a to je, že se snažíme o zastupování Evropské unie nebo reprezentaci Evropské unie všude. Tedy tam, kde nemůžeme být třeba členem, tak ano, e, tam třeba my někde nemůžeme být členem, protože to je vyloučenost těch našich kompetencí, tak jsme proto, abychom tam aspoň měli status pozorovatele. Samozřejmě pokud ta daná organizace má e, takový institut, statutu pozorovatele, takže já se budu zabývat tím návrhem ještě 135 a pokud je o NATO, ano, tady jde o to zvýšit eh, naši možnost eh, zapojení Evropské unie, samozřejmě v rámci mm, předpisů každé organizace. A teď, eh, pokud jde o návrhy výboru INTA, já osobně prakticky souhlasím se všemi návrhy, ale tato zpráva hovoří o roli EU v, v těch tématech eh, Světové organizace obchodu a ty pozměňovací návrhy, které hovoří o interním fungování EU, no to, mm, to je něco jiného, to nepatří do této zprávy, nebo tam, kde se apeluje na členské státy, aby přijali strategii to jsou apely na členské státy. To mm, se netýká statutu Evropské unie eh, v Mezinárodní organizaci obchodu, ale eh, když podpoříme eh, tyto návrhy, tak to uděláme, návrh, podpoříme jedna, čtyři a část, takže jedna, čtyři a část tři a potom jedenáct. Já myslím, že to reflektuje názor eh, výboru INTA. A my, tedy to do, obecné doporučení, že my jako Evropská unie bychom měli být aktivní v rámci různých mezinárodních organizací, v tomto případě jde tedy o VTO a o další organizace eh, obchodu, eh, které existují, ale mm, poněvadž se to netýká této zprávy, tak my nemůžeme zde dávat nějaké konkrétní doporučení členským státům. To jde za rámec nebo nad rámec této zprávy. Ani se nemůžeme tady vyjadřovat k politikám těchto organizací. A já jsem proto, abychom hlasovali pro tyto pozměňovací návrhy, které zde takto zmiňuji. A já myslím, že to i odráží e, názor výboru INTA. Zítra při hlasování jde o to, abychom odhlasovali to jako zprávu tohoto výboru a já bych chtěla všem eh, poděkovat a eh, na eh, hlasovacím seznamu jsem uvedla, jak doporučuji hlasovat. Děkuji paní zpravodajce, paní Muniz, jak víte, budeme hlasovat zítra ve výboru AFET a v květnu na plenárním zasedání. A zde teď v této fázi bychom mohli se připravit na další bod programu, což je zasedání in camera. Tak prosím, ti, kteří nejsou oprávněni zde zůstat, včetně tedy externistů, kteří nejsou oprávněni zde zůstat, tak prosím, opuste e, sál a my budeme čekat na příchod paní Janě Hibáško, pro paní Quindi se volete lasciare volete lasciare l'aula, ci prepariamo. Prosim, opuste sa, ať se můžeme připravit na slyšení.